Eh, vše bude zveřejněno v zápisu z tohoto zasedání a pokud nebudou do konce zasedání vzneseny námitky, platí tyto nominace za schválené.